a to je stanovisko komise k synergii mezi strukturálními fondy a programem Horizon 2020. Nejprve bych dala slovo panu komisaři Mondasovi. Děkuji. Paní předsedkyně, vážení poslanci, nejprve bych vám chtěl poděkovat, že jste mě pozvali, abych vystoupil na plenárním zasedání o důležitosti synergií mezi strukturálními fondy a programu Horizon 2020. Komisařka Kreců se bohužel nemůže dnes zúčastnit, ale požádala mě, abych místo ní vystoupil parlamentu se již po mnoho let o těchto synergiích diskutovalo. Horizont 2020 je první eh, rámcový program pro výzkum a inovace, který jasně odkazuje na synergie mezi evropskými strukturálními a destičními fondy. To znamená, že nařízení, podle něhož byly stanoveny tyto eh, synergie, tyto strukturální fondy zajišťují synergie mezi stávajícími programy a strategiemi inteligentní specializace. Synergie probíhají. Myslím, že vám nemusíme připomínat, proč jsou tak důležité synergie. Čím víc jich bude mezi strukturálními fondy a horizontem 2020, tím větší dopady můžeme očekávat na zaměstnanost, růst a financování na všech úrovních, ať je to národní, regionální nebo evropská úroveň. Naše útvary nedávno zveřejnili brožurku s názvem fondy EU e, ve spolupráci pro růst a zaměstnanost. V této brožurce je uvedena celá řada konkrétních příkladů, synergií a význačných iniciativ, které mají vysoký potenciál pro zajištění synergií. E, jsou to operační programy pro konkurenceschopnost e, nebo projekty v Severním Porídní Vestfálsku nebo laboratoře pro nanotechnologie ve Španělsku a, nebo další e, projekty v České republice, v Maďarsku a v Pobaltí Další praktické ukázky synergií eh, poskytují nové úspěšné nástroje. Říkáme tomu pečeť excelence a to je záruka kvality, která se přiděluje eh, projektům, eh, kdy dochází k těmto synergiím. Vede to ke konkurenceschopnému ohodnocení není možné je e, financovat ze stávajících e, e, fondů. Tyto projekty hledají alternativní zdroje financování národní nebo regionální úrovni. V listopadu byla zahájena tato iniciativa a očekávání se naplnilo. Paní kolegyně Krecu a já jsme vydali přes 3200 pečetí excelence a to všem, prakticky všem členským státům. Bylo to více než 100 eh, finančních orgánů, které představovaly tu stránku soudržnosti i výzkumu, aby abychom eh, eh, spolupracovali na navrhování a realizování opatření pro tyto pečetě kvality. My jsme vynaložili velké úsilí, abychom vyřešili diskrepance mezi pečetí excelence a mezi pravidly a ustanoveními. A to se nyní podařilo víceméně vyřešit, takže tu už žádná úzká místa nejsou. Eh, máme platformu, která byla vytvořena komisí, aby usnadnila výměnu zkušeností, aby bylo možné se vzájemně poučit a zaměřit se na specifické potřeby a odstraňování překážek Pečeť excelence je jedním z nejdůležitějších výsledků během tohoto roku a byl to nečekaný úspěch. Nyní jde o otázku. Eh, můžeme udělat ještě něco více? Já myslím, že ano. Synergie jsou jako proces zjednodušování. Je to průběžná práce, která musí pokračovat. Musíme se stále eh, snažit eh, v našem úsilí a být rozmanití dětí. Co se týče budoucnosti, budeme to e, zlepšovat e, a prohlubovat stávající energie. Tuto pečeť excelence chceme rozšířit ještě na další, jako například aktivity Marie e, Curie Sklodovská. A chceme také je IT začlenit do tohoto úsilí, abychom dosáhli dalších synergií nebo Clean Sky. Další e, dopady jsou v oblasti e, vesmírných projektů. Clean Sky je model, který by měli následovat další je IT. A chtěl bych se ještě dotknout dotknout některých eh, záměrů, o kterých by paní komisařka chtěla hovořit. Nejprve strategie inteligentní specializace. Takovéto strategie budou eh, vyžadovat eh, na straně projektů pro výzkum a vývoj synergie s programem Horizon 2020. Bude to začleňovat aktéry a řízení a podnikatelský e, proces e, e, si povede mnohem lépe. Jde o to, abychom utvářeli strategie výzkumu a vývoje pro inteligentní specializace. Komise průběžně pomáhá členským státům a regionům při vytváření těchto strategií. Zejména se to týká platformy pro inteligentní specializace se sídlem ve Španělsku sledujeme tři cíle. Urychlit provádění strategií inteligentní specializace, abychom usnadnili spolupráci mezi regiony a za třetí, abychom zajistili celou sérii tematických platform inteligentní specializace. Doposud vznikly tři takovéto platformy. Jedna se týká inovací v oblasti energetiky, druhá se týká modernizace průmyslu a třetí potravinářsko-zemědělského komplexu. Tato, tyto platformy i další v budoucnu pomohou zajistit efektivní využívání dostupných strukturálních fondů i dalších zdrojů z programu Horizont 2020, ale samozřejmě i zdrojů z, eh, jsou soukromých zdrojů. Tento přístup eh, vychází z dobrých příkladů, eh, které eh, zajistila odvážná iniciativa. Jde o inovace v konkrétních hodnotových řetězcích, které zapojují e, nejrůznější aktéry e, z podnikatelské a výzkumné sféry. Usilujeme o toto partnerství a e, usilujeme o platformy inteligentní specializace. A ještě několik slov o projektu Stairway to Excellence. V Evropském parlamentu byl zahájen pilotní eh, projekt, který usiluje o synergie mezi členskými státy eh, s přijetím nástrojů v rámci programu Horizont 2020. Jsou do toho zapojeny podniky a jde o nadnárodní spolupráci mezi zeměmi Celá řada eh, národních aktivit se eh, konala v rámci tohoto projektu a tento projekt se má eh, rozšířit ještě na další země, aby se prohloubily tyto synergie. Synergie znamenají lepší způsob. Není to náš nebo váš způsob, je to náš společný postup. Děkuji a těším se na diskuzi. Děkuji vám, pane komisaři. A než dám slovo panu Ehlerovi, tak chci kolegům eh, říci, že budeme končit velice pozdě. Vypadá to na půl dvanáctou, ale proto vás tedy žádám, aby všichni dodržovali řečnickou dobu. Pan Ehler, pane, paní předsedkyně, pane komisaři, dnes jsme diskutovali o synergii v oblasti inovace a tím se vysílá důležitý signál. Tím zahajujeme diskusi o budoucím eh, MMF o víceletém finančním rámci a také klademe otázku, co může udělat Evropa pro růst a inovaci a pro občany. A právě proto je tato diskuse důležitým výchozím bodem a není to pouze technická diskuse o rozpočtu. Neboť inovace má obrovský význam pro celou společnost, pro pokrok v Evropě. V poslední době docházelo došlo ke škrtům v inovaci. My jsme měli jiné stěžejní body a za to jsme někde tvrdě zaplatili. A proto si myslím, že tato diskuse je velice důležitá pro chápání toho, eh, jak my určité problémy nemůžeme vyřešit. To se týká například rozdělování finančních prostředků. My musíme v této souvislosti také reformovat akademickou obec tak, aby excelentní výzkumníci měli možnost být podporováni. A právě proto eh, doufám, že tato eh, oblast bude nadále v budoucnosti zdůrazňována. A nyní paní Kabizon, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaře, do cílení cíle 3 HDP pro rok 2020 to by znamenalo asi více než 80 miliard v roce 2020. A pak také musíme vědět, jak budeme tyto prostředky využívat. A toto je otázka pro jednotlivé členské státy. Vy tady hovoříte o osvědčených postupech to je třeba také vidět v této souvislosti. A proto se ptám, zdali eh, by bylo možné toto eh, revidovat, eh, jestliže bude kladena otázka týkající se státní podpory. Tady potřebujeme propojení institucí s vaším programem inteligentní strategie. Já si myslím, že toto může být také cílem sdělení, kde budou jasně stanoveny cíle. Paní Tomašič. Děkuji vám. EKR podporuje synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizon 2020 cílem docílit eh, dodatečné mimořádné přidané hodnoty. Horizont 2020 je důležitým programem pro budoucnost EU, neboť vědeckou excelentností eh, má tento program změnit hospodářství tak, aby bylo odolné vůči budoucím krizím. A v této souvislosti chci také ještě konstatovat, že jsem zklamána tím, že finanční prostředky pro Horizont 2020 byly eh, seškrtány tak a do, byly přiděleny Junckerovu plánu EFSI, který zatím není dostatečně úspěšný. A já se domnívám, že škrty také se projeví na výsledcích. Evropská unie musí stanovit priority. My potřebujeme dlouhodobé pobídky pro vědeckou excelentnost a inovaci a krátkodobé grandiózní politické plány, které stojí na nestabilních nohách, potřebujeme již méně. A také by neměla být politika soudržnosti využívána na financování horizontu 2020, nebo tímto způsobem bychom e, zde negativně ovlivnili další důležitou oblast. Paní Děkuji za slovo. Evropa musí věnovat hodně finančních prostředků pro ekonomický růst, do výzkumu vývoje, nových pracovních míst. Ovšem zaostáváme za ostatními částmi světa, pokud jde o výdaje do výzkumu a vývoje. Každé euro investováno z evropského rozpočtu musí být garantováno, zaručeno do maximální míry. A to nám řekl předseda komise pan Juncker, když se zhostil své funkce, okamžitě nám slíbil to, že dojde skutečně ke konkrétnímu dopadu, to znamená navýšení investicí do výzkumu a vývoje. Pan komisař rovněž hovořil o té značce, o té pečeti excelence, což je rovněž pozitivní záležitost, ovšem zdá se, že to je spousta slibů, příliš mnoho věcí na papíře a málo činů. Pokud jde o rozpočtový dopad, potřebujeme vidět konkrétní Eh, reálné dopady, protože jednotlivé instituce mají obrovská očekávání, ovšem nevidíme výsledky. Potřebujeme využít Horizon 2020, Evropské investiční strukturální fondy by měly být skombinovány a měli bychom investovat do tohoto našeho společného ambiciozního projektu. Proto bych rád slyšel od pana komisaře něco o specifických, konkrétních opatřeních. Nejde pouze o to, co vytvoří Brusel, ale řekněme spíše Ehm, aby zde bylo více akcí ze zdola nahoru a ne ze zhora dolů. Toto eh, propojení není cílem samo o sobě. Jde o určitý prostředek, o určitou možnost toho, abychom využili maximálním možným způsobem rozpočet a prostředky, které máme k dispozici. Proto bychom měli zajistit to, aby investice do výzkumu a vývoje měly skutečně co možná nejpozitivnější dopad na tvorbu pracovních míst a ekonomický růst. Pan Omarči, děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, my již dlouho voláme po těchto synergiích mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. Musíme ovšem zajistit to, aby ten princip koheze, soudržnosti byl udržen a aby regiony, které jsou ultraperiferními, které zaostávají, aby i tyto regiony měly možnost těžit z těchto fondů z horizontu 2020 a ze strukturálních fondů. Proto bychom si měli položit otázku, proč, proč tak málo těchto projektů Eh, v těchto regionech eh, existuje a proč tolik projektů má problém dosáhnout na tyto fondy, protože možná financujeme obrovské projekty pouze a zároveň je zde určitý problém složitosti já si myslím, že synergie by právě měla postupovat i tou cestou zjednodušení a proto skutečně doufáme, Eh, že ehm, tato pracovní skupina, kterou organizuje komise, nám předloží výsledky co možná nejdříve. Děkujeme, pan Maragal má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pan, ne, komisaři, my rovněž vítáme eh, tyto užitečné synergie. Synergie to je podle mého názoru něco skutečně pozitivního. Hovořili jsme o dvou konceptech, to znamená, jednak je to soudržnost, jednak je to růst a pracovní místa. V minulosti bohužel jsme se na to dívali jako na dvě oddělené oblasti, paralelní oblasti, což nebylo podle mě eh, pozitivně, nebylo dobré. Samozřejmě, že excelence je nesmírně důležitá, výjimečnost je důležitá. V kohezní politice často se zabýváme těmi skutečnými sociálními problémy, to je pravda, ale bez nějakého konkrétního účinku a dopadu přímo na místě, v terénu. Například vysokorychlostní vlaky, to ano, máme k dispozici, ale bez cestujících, nebo letiště rovněž bez cestujících vidíme financování dálnic v Německu, v jiných částech Evropy, ale rovněž nevidíme úplně dostatečně jejich konkrétní dopad. Čili synergie, ano, to je užitečná záležitost, užitečný návrh. My rovněž vítáme konvergenci mezi jednotlivými regiony, ale nezapomínejme na ty věci, které v tomto návrhu jsou trochu schovány. Nechceme, aby e, to mělo negativní dopad nebo dopad, který si nepřejeme. Chceme podporovat legitimní synergie. Nechceme, aby došlo pouze k nějaké jednoduché výměně jednotlivých nástrojů, to znamená změna nějakých grantů, například na půjčky a podobně. Čili ano, skutečně ta pečeť, e, ta známka excelentnosti, to je něco, co podporujeme. Děkujeme, pane Eh, Maragale bohužel stále mluvil velice rychle a tlumočníci měli trošku teda problém. A nyní ještě jednou prosím, abyste dodržovali čas, který máte vymezen. Nyní paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. Synergie mezi programem Horizontem 2020 a strukturálními fondy mohou být užitečné, ale musíme sledovat, jak budou realizovány. Strukturální fondy mají vytvářet kapacity, zejména pro ty regiony, které je nejvíce potřebují, aby abychom se podívali na horizont 2020. Tady jde o rozvíjení excelentnosti na společné úrovni. Strukturální fondy se zaměřují na regiony a to je jasné. Je to podpora na dobu sedmi let, zatímco program Horizont 2020 se řídí podle konkurenčních kritérií. Zda bude podporoval nějaký projekt, není vůbec jasné. To znamená, že tady jde o zdroje, které se řídí podle operačních eh, projektů programů a tak eh, se může stát, že Horizont 2020 je nepodporuje. To je pokrytecký přístup Evropské unie. Na jedné straně vyzývá k eh, investicím, ale na druhé straně prostředky z horizontu 2020 škrtne a převede je ve prospěch Junkrova plánu. Tady se ubíráme nebezpečným směrem k Evropě dvou rychlostí a vzniká tu velká propast mezi zeměmi, které jsou hodně rozvinuté a které jsou méně rozvinuté. A když vidíme e, reakci e, lidí, e, tak se nemůžeme divit pan van Nisteroy na minutu a půl. Ano, děkuji, pane komisaři, za ty dobré příklady, které jste uváděl ale e, musí to fungovat ještě lépe s těmi synergiemi mezi Horizontem 2020 a dalšími nástroji. 90% z Horizontu 2020 je pro staré členské státy, 80% strukturálních fondů plyne do nových členských států. Jsou to e, dva oddělené různé e, fondy, ale zdá se, že je dělí velká propast oblast a mladí přecházejí z nových členských států do starých členských států, ale Evropa by eh, měla usilovat o vyvážený vývoj. Může to mít daleko sáhlé dopady mohou tu být velké rozdíly mezi městy, jako je eh, Londýn a venkovskými oblastmi, které nedrží krok. A lidé potom eh, obracejí se k takovéto Evropské unii zády. Usilujeme o inovace, ale musíme zlepšovat produkty a služby v celé Evropě a to je také možné. Máme prostředky eh, z fondu EFSI, jsou to miliardy pro inovace a integraci inteligentní specializace podobně. Robert Madeleine a jeho vize k inovacím již byly představeny a jaké jsou tedy i vize o naší inovační strategii. To přichází včas. Děkuji, eh, milí kolegové. Máme dnes málo času, takže nebudu udělovat modré karty. A přejdeme hned k panu Kozolínovi. Jedna minuta. Ano, děkuji, pane komisaři. Diskutujeme textu o politice, která se již e, používá a také hovoříme o strukturálních fondech, které jsou naprogramovány, aby pomáhaly různým regionům a je to již několik sto miliard inovací a 80 miliard je vyčleněno pro Horizont 2020. Je to značná částka na podporu investic, na e, podporu inovací na podporu výzkumu a také pro nové podniky, nové podniky, které eh, eh, zahajují mladí lidé. Takže dnes diskutujeme opravdu o velice konkrétním tématu. V nadcházejících měsících a letech musíme tedy důkladně zkoumat, jaké interakce existují mezi těmito fondy. A musíme se věnovat budoucnosti. Musíme se na budoucnost eh, připravit právě lepším propojením mezi fondy. Jak již o tom hovořil zástupce komise, podniky, které využívají které, eh, na ty, které nevyužívají dostatečně těchto prostředků. Děkuji za slovo, paní předsedající. Cílem propojení horizontu 2020 a těchto strukturálních fondů bylo umožnit některým členským státům, aby využívali tyto fondy v oblasti vzdělávání, aby mohli plně využívat horizont 2020. Musíme jasně říci, že tento cíl bohužel nebyl dosažen. Rozdíl mezi středně východní Evropou a západní Evropou se zvětšuje. 13 nových členských států získalo pouze 5 rozpočtu z horizontu 2020. Efektivní synergie, to znamená, že musíme samozřejmě konat na straně členských států, ale i na straně Evropské komise, která reguluje otázky, které se týkají s, mm, například i z úrovní veřejné pomoci a zároveň i auditem v této oblasti. Eh, rozdíly v financování v rámci horizontu 2020. Zde vidíme obrovské dále kritéria hodnocení, dále jsou to například to, v jakém jazyce jsou poskytovány jednotlivé například veřejné soutěže a dále je to pečeť excelence, eh, která má rovněž nedostatky, protože je zde nedostatek regulaci na straně komise. To znamená, že zde neexistují nějaké automatické postupy, automatické propojení a proto očekáváme od komise konkrétní konkrétní návrhy, konkrétních změn, důležitých změn, tak aby ty změny, o kterých hovořil pan komisař, skutečně byly dosaženy. Děkujeme a nyní na jednu minutu paní Věring. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně, tento text, který před námi leží, je příkladem efektivnější spolupráce, jak dosáhnout synergii mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. Já jsem potěšena tím, že tento vstávající text nemá dopad na integritu každého jednotlivého projektu či programu, ale podporuje určité propojení a určitou doplňkovost. Víme, že v Horizont 2020 není dostatek finančních prostředků pro jednotlivé projekty pečeť excelentnosti zajistit to, aby strukturální fondy jednodušším a rychlejším způsobem byly identifikovány a zároveň podporovaly tyto příklady excelentnosti a různých synergií. Pro mě například je velice důležité, aby došlo ke snížení administrativní zátěže, aby došlo k zjednodušení v této oblasti. Toto je příležitost podpořit vědu, stimulovat inovace, výzkum a podporovat rovnost a prosperitu. Děkuji, děkujeme. A nyní pan Eterič, který zde není a proto rovnou pan Buzek. jeden a půl minuty, prosím. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, máme zde hodnotit Horizon 2020, rovněž i přípravu devátého rámcového programu a právě proto si myslím, že je dobrá otázka zamyslet se nad tím, jak využíváme prostředky z horizontu 2020 a zároveň prostředky, které mám k dispozici ve strukturálních fondech. Především je zde otázka určitých rozdílů v rámci Horizontu 2020 mezi zeměmi tzv. třinásky a zbytkem Unie. O tom jsme se zmínili. Strukturální fondy by se totiž měly využívat na zásadní investice do budoucnosti, do naší budoucnosti a ne pouze, aby se vydávali řádným způsobem, ale zároveň, abychom vytvořili určitý výzkumný prostor Evropy v rámci Evropy 2022. Dva příklady Kompatibilita Horizontu 2020 se strukturálními fondy je zásadní. Například veřejná pomoc je, pom- je po- povolena ve strukturálních fondech, ovšem není povolena v rámci Horizontu 2020, nebo různé inteligentní specializace, kritéria kritéria financování, e, ovšem rovněž to nevidíme v horizontu 2020, čili jsou zde obrovské rozdíly, například ta pečeť dokonalosti nebo excelentnosti funguje úplně tak, jak bychom potřebovali, protože potřebujeme jednotné standardy, normy pro všechny nástroje. A zároveň je zásadní, aby došlo k i k propojení síti výzkumných pracovníků ze zemí 13, aby byli více zastoupeni v různých dozorčích radách a podobně. Já skutečně doufám, že synergie mezi těmito dvěma projekty nám umožní vylepšit a e, zrušit tyto rozdíly. Děkujeme, paní Toja. Paní předsedkyně, já si myslím, že návrh komise je správný. My všichni víme, že dnes se musíme rozhodnout pro efektivní využívání fondů a základními pojmy jsou tady synergie a také zaměření na priority. To, to je třeba združit a tím pádem uh, můžeme využít různé zdroje pro stejný projekt. Musí být možnost půlování e, prostředků a tak dosahovat dobrých výsledků ve výzkumu, v konkurenci, v technické excelentnosti a tak dále. Jak e, řekla kolegyně Cabezon Ruiz, tak e, existují také nové činnosti, které se vyvíjejí a zde není kom, zde nejsou kompetence zatím ještě dobře distribuovány. Paní Michajlová. Děkuji vám, paní předsedkyně. My dnes diskutujeme o synergiích mezi strukturálními fondy a programem Horizon 2020. Při této diskusi se jedná o koordinaci a také o synergie mezi evropskými politikami na území členských států. Zde se ukazuje, že tyto synergie jsou bezpojemněčně nutné pro další růst. A jestliže hovoříme o synergiích, pak se nesmíme omezovat pouze na synergie na úrovni Evropské komise. To zde musí jít také o to, abychom tyto efekty také dosahovaly při teritoriální implementaci. Musí se jednat také o to, aby jednotlivé projekty byly lépe propojeny a tak dosahovaly konkrétních výsledků. Děkuji vám. A nyní pan Vace Sibo. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři komise dává teoretické zaměření a jde o to, aby bylo docíleno synergií mezi strukturálními fondy a st horizontem 20. Tyto fondy dostávají hodně peněz a zde například se musíme také vyhnout duplicitě a právě proto je třeba požadovat excelentnost v jednotlivých specializacích. Zde se jedná o jednotlivé různé programy a následné programy a projekty. Nemůže se však postupovat tak, že to, co je financováno z těchto fondů, tak aby to vlastně byly eh, státní podpory protože jinak, jestliže nebude na národní úrovni poskytováno spolufinancování, pak e, určité subjekty se nedostanou k financování z evropské úrovně. Ale to musíme se zaměřit na jiné oblasti, než je Berlín a Brusel. Například také na Španělsku máme regiony s dobrými projekty e, a Tímto se vytváří také pracovní místa. Musíme ukázat a umožnit všem Evropeum, Evropanům, že, se, že všechny vynakládané peníze jsou dobře vynakládány bez byrokratických postupů. A nyní pan Bostináru. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste zmínil projekt e-light. Ale je dobře, že jste se o tom e, zmínil, protože to je úspěch v oblasti synergií mezi strukturálními e, strukturami a Horizontem 2020. Tento projekt nyní běží v České republice, Maďarsku a v Rumunsku. Tento projekt je největším projektem ve východní Evropě, ale také je to největší výzkum v oblasti základního výzkumu. A tímto projektem se dostává naše oblast mezi průkopníky. A v této oblasti pracuje 600 vědců jak z EU, tak i mimo rámec EU a je to něco podobného jako cen ve Švýcarsku. Já vítám synergie a je tedy dobré, že máme konkrétní příklad pro synergie. A nyní pan Rubik, půl minuty. Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Vy také s námi pracujete v oblasti výboru STOA a naším cílem je eh, plnit vědecké cíle do roku 2020. Jak můžeme podporovat výzkum a inovace? Eh, já si myslím, že Evropa musí eh, přinášet prosperitu a my nemůžeme se spokojit pouze s chudobou, protože to by se pak týkalo všech, ale myslím si, že Horizont 2020 je skvělým rámcem pro eh, novou prosperitu a nový růst. Nyní máme globalizovaný svět a my se musíme dívat na think tanky tohoto světa a musíme také se eh, snažit o start a etapy a náš program eh, Horizon 2020 eh, může nám v tomto pomoci. Je jasné, že inteligentní specializace by měla přinášet nová pracovní místa. Takže vzdělávání a odborné vzdělávání sehrávají v této oblasti klíčovou roli. Já vám děkuji, pane komisaři. Děkuji a nyní na minutu má slovo paní Kumpula Matry. Vážená paní předsedkyně, Věda je zárukou budoucnosti a špičková věda se postará o spolupráci, kdy se združují nejrůznější výsledky. Tato inovace oživuje ekonomiku a zlepšuje konkurenceschopnost z dlouhodobého hlediska. Program Horizon 2020 pomáhá Evropě, aby se vyvíjela inteligentním směrem. Potřebujeme podporu výzkumu v oblasti eh, bio eh, v éře eh, po využívání uhlí a zejména děkuji komisaři za ten regionální eh, program bonus. Eh, to rozhodně eh, není špatné špatné. Členské státy nesmějí šetřit na budoucnosti. Horizont se má postarat o vyváženost, musí dostat všem požadavkům na kvalitu. Jenom tak může Evropa obstát v světové konkurenci. A tady je také místo pro rovnoprávné postavení regionu. A e, my zjišťujeme, že děti Velká Británie opustí EU je to země, která je zvláště důležitá pro evropský výzkum a tak musíme přemýšlet o tom, jak budeme pokračovat v této spolupráci. Pan Bogovič na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Již jsme hovořili o iniciativě pro mládež. Předseda komise nás seznámil s výsledky EFSI. Nyní diskutujeme o programu Horizont 2020 a o fondech soudržnosti. Hovoříme tedy o všech dostupných nástrojích, jak snížit chudobu a jak současně dosáhneme určitého průlomu v těch oblastech, kde se eh, naskýtají příležitosti pro Evropu. Inteligentní specializace se, se formuje obdobně jako program Horizont 2020. A když se podíváme na výsledky a podíváme se, jak 95 eh, z těchto prostředků se využívá ve starých členských státech, tak máme problém v této oblasti. Obracím se na komisi. Měla by eh, zorganizovat nějakou pomoc novým členským státům, aby mohli lépe využívat politiky soudržnosti i horizontu 2020 jinak budeme mít v budoucnosti další potíže. Paní Rodriguez na eh, minutu. Vážený pane komisaři, je opravdu velice důležité, abychom dosahovali synergii mezi evropskými investicemi i investicemi do národní ekonomiky. Týká se to investování do vědecké oblasti a nyní se obracím na pana komisaře. Jak mohou být znevýhodňovány členské státy z hlediska přístupu do evropských fondů. Politika soudržnosti tím utrpí a e, věda se neodehrává jenom e, na radě ECOFIN e, trojka již eh, navštívila Portugalsku a 0,12% se v roce 2015 věnovalo výzkumu. Jak můžeme Portugalcům, kteří se rozhodli pro levici, eh, vysvětlit tuto neoliberální politiku? Slova jsou důležitá a kolegové by se to měli dozvědět. Dochází ke znevýhodňování Portugalska a měla by to vědět i Rada Ekofin. Děkuji. Pan Levandovský, jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři Sidarkien, to je velice hezké slovo, znamená to mm, určité sloučení, úsilí a poté rozdělování výsledku. My žijeme v Evropě, která má různé ekonomiky, různý způsob, jakým dohnat ty vyspělejší země, o tom pan Van Nister rovněž hovořil. Samozřejmě, že i konkurenceschopnost je jiná, například na jihu a v takzvaných nových eh, členských státech, které už nejsou až tak nové, potřebují více koheze. Ovšem, tyto kohezní, kohezní státy nic jim nebrání v tom, aby vydávali více prostředků na výzkum a vývoj. Ovšem, tato skupina zemí v tzv. catching up má jiný typ eh, synergii než to, co, o čem se zde hovoří. Například je to financování mezi univerzitami, výzkumnými jednotkami a biznesy. Tento typ synergii by měl by měla existovat by měla být nahrazována eh, v rámci strukturálních fondů v těchto zemích. Děkujeme a nyní má slovo pan Buda na jednu minutu. Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, Evropská unie by se měla věnovat mnohem více než v minulosti těmto mechanismům a, eh, a zároveň zvýšení evropské solidarity a snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy. Politika soudržnosti představuje excelentní nástroj Evropské unie pro dosažení těchto stanovených cílů které jsou tak nesmírně důležité. Nejde pouze o flexibilitu, o novou realitu, se kterou se musíme vyspořádat. Jsou zde nesmírně důležité synergie mezi pěti strukturálními fondy, ale i jinými projekty. Výzkum, vývoj, inovace, rozvoj malých a středně velkých podniků. Tomu bychom se měli věnovat především při dosahování konkrétních výsledků a samozřejmě vytváření nových pracovních příležitostí. Zjednodušení různých norem, standardů, standardy, které budou jasné, pokud jde o využívání těchto nástrojů, transparentnost, toto jsou kvality, které potřebujeme a které by měla prosazovat komise. Zároveň musíme vidět určitou záruku toho, že všechny členské státy budou mít na stejném základě přístup k těmto fondům. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Morais bude naším prvním řečníkem části Catch the Eye. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Horizon 2020. Tento program podporuje Evropskou strategii Evropa 2020. Jeho cílem je zlepšit výzkum, vývoj, rovný vývoj v různých členských státech Evropské unie. Má k dispozici asi 16 miliard eur a pomáhá členským státům v rozvoji průmyslové oblasti a zároveň oběhové ekonomiky. To je další důležitý prvek financování z horizontu 2020. Tento program samozřejmě se neustále snaží o zlepšení právního rámce, právního základu, a zároveň se snaží nějakým způsobem revidovat státní pomoc a pomoc malým a středně velkým podnikům. Některé eh, členské země, například eh, například právě Řecko by mělo zvýšit finanční prostředky, které věnujeme eh, do veřejného, soukromého sektoru a samozřejmě na výzkum a vývoj. Děkujeme a nyní má na jednu minutu slovo pan Jakovče. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Synergie. To je nepochybně velice pozitivní slovo, já ho rád využívám i ve svých politických projevech. Ovšem nyní, dnes večer bych rád zúraznil i To důležitost opatrnosti. Samozřejmě, že v horizontu 2020 máme finanční prostředky v kohezních politikách, strukturálních fondech, to je pravda, ovšem musíme postupovat velice obezřetně. Například, když se podíváme na Evropskou investiční banku, Juncker, Junckerův fond, které by měly podporovat a financovat mnoho důležitých projektů zásadních pro rozvoj infrastruktury nových členských států. Důležité je rovněž vytvořit určitou kreativní formuli a vytvořit více zdrojů těchto prostředků, ne pouze tyto dva zdroje, protože na konci můžeme zjistit, že máme nedostatek těchto prostředků, které tolik potřebujeme. Děkujeme. Pan Ferrera, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři. Komise dnes hovoří o synergiích, ale stejná komise se také však uvalila sankce na Portugalsko a tady se to týká zamrznutí plateb. Portugalsko se vždy účastnilo sedmého výzkumného programu a to se také týká programu, který byl financován z EU a Portugalci snad budou muset vzít svůj osud do vlastních rukou. O, ve formě strukturální findu odtéká kapitál z Portugalska a tady jde jenom stále o zisk. Je to vydírání a portugalský lid je tlačen na kolena a to už si nenecháme dál líbit. Pan Novakov, jedna minuta. Děkuji za slovo, paní předsedající. My Samozřejmě víme, že nejlepší výsledky dosáhneme, když se sjednotíme a proto se snažíme o synergie v rámci různých finančních nástrojů a Horizontem 2020. Eh, to znamená, že když se budeme opravdu, když se spojíme, dosáhneme nejlepších eh, výsledků. Do roku 2020 máme k dispozici asi 80 miliard a to znamená, že Horizon 2020 má obrovský potenciál. Společně se strukturální fondy se dostáváme na úroveň 350 miliard. Eh, jsou to flexibilní zdroje a proto bychom mohli využívat a financovat ty nejlepší projekty. Ovšem je zde určitá překážka, nevíme, jak doplnit tyto toto financování v rámci jednotlivých nástrojů, které jsou nesmírně komplikovány a často ani nevíme, kdo je beneficientem. Právě proto bychom se měli podívat i na možnost různých úvěrů, eh, finančních nástrojů. To jsou dvě strany jedné mince. Měli bychom se podívat na to, jak eh, kombinovat tyto stovky různých programů. Já skutečně doufám, že dobré příklady nám nebudou chybět. Děkujeme a nyní má slovo pan komisar.

Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem za jejich příspěvky. Myslím si, že to byla opravdu vysoce kvalifikovaná diskuse. A já jsem z toho vyvodil tři body. A za prvé to, že jsme se všichni shodli na významu synergií, neboť jenom tak můžeme mít lepší vědu a inovaci. Za druhé jsme se shodli na tom, že tak také provádíme různé projekty a nástroje a příklady hovoří sami za sebe. A za třetí jsme se také shodli na tom, že musíme dělat daleko více, že toto je nekonečná týmová práce a my v této činnosti musíme dále pokračovat. A to se týká jak národních vlád, tak komise a parlamentu a i občanů. My proto musíme a Eh, získat nové synergie, tak abychom mohli vytvářet nové nástroje, které povedou ke konkrétním výsledkům. Eh, já vám slibuji a také komisařka Krecu eh, se může zavázat k tomu, že budeme dále tvrdě pracovat na tom, abychom mohli představit další úspěšné příklady. Ale já bych také potřeboval vaši pomoc. Takže já vás chci ujistit o tom, že veškeré body, které byly dnes zmíněny, budou zapracovány do našeho myšlení a práce a já bych vám chtěl všem poděkovat za vaše nápady, které byly předloženy, které jsou podobné jako naše nápady, ale je důležité, abychom všichni smýšleli stejně a byli všichni na stejné lodi a děkuji vám za diskusi. Děkuji vám, pane komisaři,